Possiamo iniziare? Vážení kolegové, budeme začínat. a Procederemo a voto. Takže přistoupíme k hlasování budeme hlasovat s vyženou rukou a pouze v případě, že budou eh, nějaké nejasnosti, tak bychom vás použili, eh, požádali o využití elektronické karty. Všechny politické skupiny dosáhly dohody o konečných usneseních. a doufám tedy, že díky tomu hlasování bude rychlejší. Jsou všichni připraveni. Alberte, eh, chceš si pár slov, než budeme hlasovat o tvé zprávě? Ne, dobře, takže se do toho pustíme. Tutti pronti? Allora, iniziamo. Všichni jsou připraveni, takže začneme hlasovat. 220. Takže hlasujeme s dvěženou rukou. Kdo je práv, pro kompromis 1? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka. Ne, tak promiňte, říká pan předseda. Ještě pozměňovací návrh 231 elektronickou cestou zahajuje hlasování. 231, kde jsou je zprávě elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Máme tady dva hlasy navíc. Jeden za EPP a jeden za SD. Takže pozor na to, prosím. Zahajuji hlasování ještě jednou pozměňovacímu návrhu 231. Všichni odhlasovali. Snad nebudeme mít moc hlasů. A zase tady máme jeden hlas navíc za EPP. Schváleno. Kontrolujte prosím ten výsledek. Nyní zvyšenou rukou kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní elektronickou cestou 267. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 267. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o 272. Zahajuji hlasování. 272, 272. Hlasovali všichni. Končím hlasování schváleno. Dále. Zdviženou rukou kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, ještě jednou proti, zdrželi se, schváleno. Nyní elektronickou cestou 381. 381. Elektronickou cestou zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Zdviženou rukou. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se.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 Eh, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis 17 B elektronickou cestou. Všichni hlasovali. Schváleno. Nyní s vyženou rukou. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis 19. Pro, proti, strželi se, schváleno. Zdviženou rukou hlasujeme o Nyní tedy hlasujeme o návrzích 20 až 23. Pro, proti, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní elektronickou cestou 643. Zahajuji hlasování 643. 643. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Nyní zdviženou rukou. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní elektronickou cestou 478. 478 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. stále elektronickou cestou 500. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 500. 500. Všichni hlasovali. Končím hlasování zamítnuto. Elektronickou cestou 692 zahajuji hlasování. 692 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 752 elektronickou cestou. 752. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 756 elektronickou cestou zahajuji hlasování k návrhu 756. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 757. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 759. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 758. Dorfmanův návrh. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 754. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 755. Zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. A konečně 760. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní zase s rukou. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Elektronickou cestou 784. Zahajuji hlasování 784. Končím hlasování. Schváleno. Zdviženou rukou kompromisní návrh 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 33, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 34, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní elektronickou cestou pozměňovací návrh 853, 853 pro, pardon, zahajuji hlasování. Takže všichni hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. Zdrženou rukou kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní, nyní elektronickou cestou 892. Zahajuje hlasování 892. Všichni hlasovali. Končím hlasování zamítnuto. Nyní 894, 894, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 38 pro, proti Drželi se schváleno. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat elektronickou cestou. Odstavec 45. Je to konsolidovaný pozměňovací návrh, který navrhuje zpravodaj. Zahajuji hlasování. Odstavec 45. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování schváleno. Dále elektronickou cestou 1022. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 1022. Končím hlasování. Schváleno. Nyní elektronickou cestou 1023. 2023. Končím hlasování. Zamítnuto. 1025. 1025 zahajuje hlasování. 1025 návrh Nedalčeva. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 46, konsolidovaný pozměňovací návrh navržený zpravodajem. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. elektronickou cestou 1035, Erans a další. 1035 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní zase zdviženou rukou. Kompromis 45 pro, proti, Drželi se, schváleno. Kompromis 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. Elektronickou cestou. 1052 Erans a další. 1052. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 1053. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Data di mano. Emendamento di compromesso 47. Eh, po kompromis 47 s vyžením ruky pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 48 pro, proti, zdrželi se zachválen. Kompromis 49, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A pokračujeme stále ještě zvednutím ruky pozměňovací návrh kompromis 50, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní elektronicky zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 1094, čili zahajuji hlasování 1024. Končím hlasování. Schválen. Znovu zvednutím ruky. Kompromis 52 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 52 pro, proti, pro, proti, schválen, zdrželi se, schválen. A nyní elektronické hlasování 1129 elektronické hlasování. Zajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. A zvednutím ruky kompromis 53, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 54, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 55, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 56, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 57, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 58, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Elektronické hlasování, nyní pozměňovací návrh 1227. 1227, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schválen. A nyní znovu zvednutím ruky kompromis 59, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen a elektronicky budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1249. Pan Dorfe. Nepromiňte, takže zrušili jsme předchozí hlasování. 1235, 1235 Doc Nicholson. Hlasovali všichni? 1, 2, 3, 5. Končím hlasování schválen. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1238. Zahajuji hlasování. 1238. Hlasujte, prosím. Dantin Papastamko, skončím hlasování. Schválen. A nyní elektronické hlasování 1240 pana Dorfmana. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. A nyní 1241. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je schválen. A nyní znovu zvednutím ruky kompromis 60, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 61, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní kompromis A, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis B, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis BA, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis C, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis D, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis E, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis F, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis G, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis GA, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis GB, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis H, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis I, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis IA, pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní ale budeme elektronicky hlasovat o pozměňovacím návrhu 101. Hernans eh, Matou. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schválen. A nyní znovu zvednutím ruky kompromis K pro, proti, zdrželi se, Schválen. Kompromis L, hlasy pro. Proti, zdrželi se, schválen. Kompromis LA, pro. Proti, zdrželi se, schválen. Kompromis LB, pro. Proti, zdrželi se, schválen. Kompromis M, pro. Proti, zdrželi se, schválen. Kompromis N, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis P, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis PA, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis PB, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis PC, pro, proti, zdrželi se, schválen. Dobře. A Nyní eh, hlasujeme o dohodě politických skupin, o úvodních ustanoveních. Budeme hlasovat unblock, protože politické skupiny se shodly na všech úvodních ustanoveních. Kdo je pro unblock? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní konečné hlasování. o stanoviscích dalších výborů. Takže my budeme stále hlasovat zvednutím ruky, čili eh, DVA pro. Omlouvám se. šest šest deve, čili deve šest pro proti, zdrželi se, zamítá se. Deve sedm hlasy pro, proti, drželi se, schválen. Deve dvanáct pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní Envy, Envy 20, hlasy pro, Proti? Radši to prověříme. Takže pro eh, eh, kolegové, eh, výbor pro životní prostředí, pozměňovací návrh 20, zahojí hlasování, končím hlasování a zamítá se. NV27 budeme pokračovat elektronicky, protože to bude rychlejší, takže NV27 zahajuji hlasování. Končím hlasování, schválen. NV28 zahajuji hlasování. NV28 elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování. NV28 schválen. A stále elektronicky hlasujeme o NV29. Končím hlasování k NV29 schválen. NV31 od... zajuji hlasování k NV31. Všichni hlasovali. Končím hlasování schválen. NV35 zajuji hlasov... hlasování, končím hlasování, zamítá se. NV40, na ten padá. Takže teď ITRE, ITRE 6, zahujeme hlasování o ITRE 6. Končím hlasování. Schválen ITRE 9. Zahajuji hlasování k ITRE 9. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je schválen. ITRE 15. ITRE 9 byl schválen. 21 ku 15. A nyní hlasujeme o ITRE 15. Končím hlasování schválen. ITRE 16, zahajuji hlasování k ITRE 16, končím hlasování, schválen. ITRE 17, zahajuji hlasování k ITRE 17, končím hlasování, schválen. A nyní regionální rozvoj Regi 5. Zahajuji hlasování k Regi 5. Končím hlasování. Schválen. Regi 14. Zahajuji hlasování o Regi 14. Regi 14 opakuji, všichni hlasovali, končím hlasování a zamítá se. To se... Regi 17, aperta la votazione su Regi... Regi 17, nyní hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A tento návrh se zamítá. A nyní konečné hlasování o této pozměněné zprávě. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stále ještě jste mohli hlasovat, nyní končím hlasování. Jeden hlas proti, čtyři se zdrželi, čtyřicet pro. Albert Des, blahopřejeme. Eh, kolegové, neodcházejte, protože eh, máme, hlasujeme rychle, dáme slovo panu Desovi napřed. Kolegen, ich glaube nach dieser Abstimmung... Eh, pane předsedo, kolegové, teď, když jsme hlasovali, tak bych chtěl všem poděkovat za to, že přijali kompromisy a chtěl bych poděkovat především eh, předsedovi koordina, spolukoordinátorům a stínovým zpravodajům a samozřejmě všem kolegům, kteří se účastnili práce na této zprávě. Samozřejmě bych chtěl také poděkovat eh, svému eh, týmu sekretariátu a Chtěl bych poděkovat i mým spolupracovníkům z kanceláře. Takže tedy eh, není jsme dali velmi eh, dobrý signál komisi a vidíme, že nové eh, směry zemědělské politiky se jasně stanoví a vidíme, že tomto parlamentu jsme byli schopni dosáhnout většiny a shodnout se na, ten, na této zprávě. Possiamo continuare il nostro lavoro. Takže eh, budeme pokračovat v hlasování. Je to bod číslo 13. Je to změna nařízení Rady 834 lomeno 2007 a ekologické produkce, označování ekologických produktů. Spravda je Martin Hoisling, takže začneme eh, hlasovat. Máme tady, chceme udělat jenom jednotlivé změny a pan Hoisling je pro e, návrh výboru. Měli, máme tady e, celkem e, 23 pozměňovacích návrhů, z toho 13 je před zpravodaje, týká se to eh, aktů přenesené pravomoci a nyní tedy přejdeme přímo k hlasování. Takže, Martine, zahajuji hlasování a začneme pozměvacím návrhem 16, zahajuji hlasování, Lavia a další. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schválen. 17. Zahajuji hlasování k pozměvacímu návrhu 17. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schválen. Pozměvací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměvací návrh 6 nyní. Takže pozměvací návrh 6 zahajuji hlasování. Končím hlasování. schválen. 7. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 7. Končím hlasování. 7 schválen. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. A nyní, ma, nyní máme dvě hlasování. Ne? Dva hlasy navíc jsou za ELS, pozměvací návrh 21. Zahajuji hlasování. 21. Končím hlasování. schválen. A nyní číslo 9, unblock. Zahajuji hlasování. 9, 10, 11 unblock a k tomu pár, pozmí, pár úvodních ustanovení, takže schváleno. 20, zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 20. Končím hlasování schválen. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schválen. A nyní přejdeme pozměňovacím návrhu 14. Hlasovali všichni? Schválen. A nakonec 15. Pozměňovací návrh 15. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schválen. A budeme nyní hlasovat o tomto pozměněném návrhu. Eh, konečné hlasování, zahují hlasování, končím hlasování, schválen. Čili hlasování o legislativním návrhu, usnesení, končím hlasování, schválen. A nakonec Budeme hlasovat o jednání a mandátu e, jednání v radě. Zahuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Takže blahopřeji, Martine, a budeme pokračovat. Ah, Bod 14. Máme tady několik kolegů, kteří musí jít na hlasování do výboru SURE. Možná bychom mohli obrátit pořadí a pokud všichni souhlasíte, tak bychom mohli nejprve hlasovat o stanovisku pana Laví, který je zpravodajem ve výboru SURE. Takže si vezmeme nejprve bod 16, pokud souhlasíte. To znamená Hlasujeme tedy en blok o všech pozměňovacích návrzích zprávy pana Lavii. Tady se jedná o změnu hlasování v agrární politice. Jedná se o změnu číslo 1290 z roku 2005. Budeme hlasovat en blok, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji panu Laviovi a můžete jít hlasovat do dalšího výboru. Ne, ještě musíme udělat dvě hlasovací kola. Musíme hlasovat o pozměněném návrhu zákona, což znamená, že nyní budeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Dostáváme se ještě k hlasování o vyjednávání s radou. Takže jsme splnili všechny podmínky a můžeme se vrátit k bodu 14. Tady se jedná o nařízení Rady 485 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu. Zpravodaj je Luis Manuel Capola Santos. Můžeme hlasovat také unblock, souhlasíte? Pane zpravodaji, ano, budeme hlasovat unblock. Hlasujeme o zprávě pana uh, Luise Manuela Capola Santose. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. To znamená, že teď budeme hlasovat ještě jednou o legislativním návrhu po znění. Hlasovali všichni? Ano. A takže hlasujeme ještě o návrhu usnesení. Hlas, o, zahajuji hlasování. Děkuji, přijato. Hlasujeme ještě o mandátu pro vyjednávání s radou. Končím hlasování, přijato. Gratuluji ti, Luizi, i tvůj návrh byl přijat. Přejdeme k bodu 15 našeho hlasování. To je změna nařízení Rady ES číslo 378 z roku 2007, pokud jde o provádění pravidel pro dobrovolnou modulaci přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky. Spravodajka je paní Reimers. Paní Reimers, přejete si k tomu ještě něco dodat? Ne, není tomu tak. Souhlasíte, abychom hlasovali opět unblock? To znamená, že hlasujeme unblock o těchto pozměňovacích návrzích ke zprávě paní Brity Reimer. Zahajuji hlasování, prosím. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že ještě budeme hlasovat o pozměněném návrhu. Zahajuji, končím hlasování, přijato. Hlasujeme o návrhu usnesení. Končím hlasování, přijato. A nakonec hlasujeme o mandátu vyjednávání s radou. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A tím máme přijatý také bod 15. Gratuluji paní Reimers. Vážení kolegové, to byl pro nás dneska velice důležitý den. Měli jsme velice zajímavé slyšení s panem profesorem Prodym. A teď jsme vlastně hlasovali o všech těch návrzích a sejdeme se znovu 21. června v 9 hodin. Děkuji vám a nashledanou.